Vážení kolegové, kolegyně, eh, v souladu s eh, bodem 83 eh, odstavec 3 výbor Ekon přijal návrh usnesení na takzvané nepřímé clearingy nefinanční protistrany a snižování rizika a e, deriváty OTC a požadavky e, a to je B700078-2013. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 12 hodin ve středu 6. února, hlasovat se bude ve čtvrtek a nyní přecházíme k hlasování Jedná se nejdříve o zprávu pana Pastamkove, to se týká um, zvláštních opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském ehm, moři. Pan kolega Atkins k pořadu jednání, prosím. Pane předsedo, já bych rád, abyste vyslal signál eh, ještě než odejde pan eh, prezident Francie a pan předseda parlamentu týkající se problému od 1. dubna. S tím, jak se máme do Štrasburku dostat, protože Air France a francouzské úřady zrušily všechny lety z letiště Paris, eh, Paříž, Charles de Gaulle do Štrasburku. Možná bychom mohli se o tom zmínit, než pan prezident odletí ve svém soukromém letadle. Pane kolego Atkinsi, vy jste kdysi byl koordinátorem ve výboru eh, pro eh, technické záležitosti eh, a víte, že se nejednalo o případné, případný zásah. Nejdříve text jako celek. Máme tady první blok, pozměcí návrh 48, kde pro, proti, zdrželi se tím jsou vyřízeny všechny pozměněcí návrhy. Přecházíme k hlasování o textu v pozměněné podobě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní legislativní usnesení. Tam je pozměněcí návrh 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní přecházíme k legislativní legislativnímu usnesení i jmenovitě hlasujeme, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Uzavírám hlasování. Přijato. Blako přejeme panu Papastamkosovi. A nyní um, zpráva Mato a Trover, zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, to je A321 2011, e, návrh nařízení. Tady máme 115 jako kompromis. Kdo souhlasí? Proti? Zdrželi se? Přijato. A přecházíme k hlasování eh, o návrhu v pozměněné podobě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pak máme ještě legislativní usnesení a tam je pozměňující návrh 116. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A přecházíme k legislativnímu usnesení jako celku. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Uzavírám hlasování. Přijato. Blahopřeji. Blahopřejeme, pane Mato Adrovére. A nyní eh, zpráva D. Bakar, zlepšení přístupu malých středních podniků k financování. To je a 7.1 eh, z roku 2013. Tam máme pozměnící návrh 34, oddělená první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. A nyní eh, dokument jako celek. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Uzavírám hlasování. Přijato. Blahopřeji panu kolegovi De Bakker a přeji všem dobrou chuť. A srdečně vám prosím, eh, opustte eh, tento sál svižně, pokud opravdu míříte přímo do jídelny, tak abychom umožnili kolegům vysvětlit hlasování a abyste nám umožnili jim pozorně naslouchat. Nejdříve vysvětlení hlasování eh, k zprávě Papastamkos a začínáme.